Doba je těžká, probíhají paralelně různé věci. Nebyl jsem tam jenom já, byla tam řada dalších členů výboru, takže bychom je připravili o možnost hlasovat. Začneme tedy hlasovat. První hlasování k Emiru je to zpráva Langeho. Budeme hlasovat Jmenovitě, prosím. Uzavírám hlasování. 36 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodaji. Druhé hlasování se bude týkat zprávy paní Nýny Gill. Zahajuji hlasování, které bude jmenovité. Uzavírám ho. 38 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, takže přijato, blahopřejeme paní zpravodajce. A dále Dohoda o zavedení elektronického systému pro přepravu sledování zboží podléhajícího spotřební dani. A zahajuji hlasování, které je elektronické. Uzavírám ho. Jednohlasnost. Přijato, takže blahopřeji. A teď nás čeká výsledek trialogu Růst malých a středních podniků, zahajuji hlasování. Ah, yeah, yeah, sorry. Vote is closed. Uzavírám hlasování. 36 bylo pro, nikdo nebyl proti, tři se zdrželi, takže blahopřeji Ann Sander. A nyní... Ano hlasovat o zprávě Jonase Fernandese o SBISu, o ceny papíry se zajištěnými státními dluhopisy. Začneme návrhem na zamítnutí jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Uzavírám. Bylo to zamítnuto. Zamítnutí bylo zamítnuto, takže budeme hlasovat. Kompromis A. 19 bylo proti, 12 bylo pro, 8 se zdrželo. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 18, kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis CAA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis CA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis DA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis DB, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis DC, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis DD, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis, kompromis DE, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis DF, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis DG, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis DH, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis DI, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis DK, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kom- pozměvací návrh 197 pro, proti, zdrželi se přijato. Zamítnuto, pardon, kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato.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 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2TV, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 a pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis X, pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměněném znění, jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřeji zpravodaji. Vím, že to nebylo jednoduché a děkuji také všem skupinám za konstruktivní přístup. To jsme skončili. For the scheduled time for the votes, so... Vím, že si můžete stěžovat, ale zase ne tolik, protože minimálně skončili jsme s hlasováním včas. Announcement for George. Ještě oznámení. Máme dokonce i čas na doporučení koordinátorů. Co se týče Brexitu, předseda uvádí, že eh, se nic ekonu netýkalo. Co se týče nominací, tak bylo rozhodnuto, že tři agendy nebudou alokovány před koncem volebního období. Předseda hovořil o tom, že bychom mohli rozdělit eh, návrh směrnice NPL. Rozhodli jsme se, že předložíme veškeré možnosti písemně s tím, že bude řečeno, že ty části, které se mohou oddělit, budou rozděleny písemně. A teď, co se týče července až prosince, tak počet schůzí byl schválen a jejich data. A teď, co se týče delegace a návštěv, tak tam máme Dublin. Co se týče fiskálního kompaktu, tam bylo rozhodnuto, že se setká zpravodaj a stínový zpravodajové, to už bylo na předchozím zasedání koordinátoru a potom e, pracovní skupina pro finanční asistenci se sejde ještě dvakrát do konce roku do konce volebního období. A účast na technických zasedáních, tak buď to jeden akreditovaný parlamentní asistent anebo poradce skupiny. Teď, co se týče koordinátoru z 26. února, zpravodaj Ekonu pro rozpočet 2020 bude EPP a pracovní skupina pro finanční asistenci, tam bylo schváleno jedno zasedání s panem Modem a komisí. Příští týden Evropský účetní dvůr a, a pracovní program. A velká většina koordinátorů schválila ta témata, které předložil koordinátor EPP. A vzhledem k Brexitu by bylo smysluplné, aby EK aby Evropský účetní dvor sledoval údaje, které se týkají ad hoc a nebyly předvídány. Sekretariat na základě konzultace s koordinátorem EPP připraví návrhy na příští výbor, ty budou poslány ke schválení písemně a nic nemáme také k usnesení B805089 2018. Teď eh, s skrutinem 21. března budeme řešit delegované akty k Solvenci 2 a na základě žádosti koordinátora SAD eh, bylo řečeno, že jeden akreditovaný parlamentní asistent anebo poradce skupiny se může účastnit eh, technických zasedání. Tolik tedy má oznámení. A teď tedy, eh, jak probíhají meziinstitucionální vyjednávání EMIR 2.2, pozměňovací SCB, statut 3, máme určité novinky. Třístraná jednání mm, se mm, konala s tím, že bylo dosaženo provizorní dohody Zejména se vybrali kandidáti pro CCSP's Supervisory Committee ESMI a také Emír 22 byl dohodnut. Potom máme třístraná jednání SME, ale tady byl návrh jednomyslný na stažení návrhu, protože způsob že to bylo sníženo pouze na 13 zemí působnost, musím tedy říci, že pozice parlamentu by eh, nebyla slučitelná s ECB, eh, takže nebyli jsme příliš šťastní, když jsme viděli, že rada byla tak tvrdošína ve svém názoru, nebyla ochotná ke kompromisům a ani komise nehrála zrovna vyvažující roli. A to je důsledek eh, trh růstu. Tady jsme uzavřeli velice pozitivně jednání. The agreement includes major priorities for parliament negotiating. A co třístranný Eh, strany jednání o zveřejňování 7. března. Tady jsme měli také velice důležitá rozhodnutí, pak jsme měli ISFS review a velice blíz, se blížíme dosažení dohody. Před několika minuty jsme skončili a zahájíme další jednání, pokračování v třístranné jednání po této schůzi a také jsme konečně dosáhli, to bych měl říci, dosáhli provizní dohody včera týkající se Invest EU, takže i tuto složku jsme byli schopni dokončit. Já velice děkuji Jose Manuel Fernandez svému spolu s a dalším za velice úzkou spolupráci. Dosáhli jsme dobrou dohodu, takže můžeme konstatovat, že jsme jak vidíte, hodně pracovali a uh, ukončili jsme takřka, práci na takřka všech tématech, kde jsme tak měli učinit a děkuji mnohokrát všem asistentům i sekretariátu za tuto neuvěřitelnou práci. Pak tady máme schválení zápisu ze schůze 26. 27. listopadu, 6. prosince, 10. ledna 21, 22, ledna 20, 21, února 4, březen, 11. března. Nemáte-li žádné námitky, jsou schváleny. A teď můžeme včas zahájit první veřejné slyšení poté, co on byl zvolen jako předseda dohlížecího mm, dozorčí rady ECB, takže ho mezi námi vítám. Thank you to, uh... Děkuji Andreovi Enriovi za to, že se dnes dostavil na své první veřejné slyšení. Vítejte, je nám velikým potěšením. Věřím, že to bude velice zajímavé vystoupení. Přičetli jsme si řadu vašich eh, prohlášení, například o transparentnosti vy jste je už předtím ohlásil v parlamentu a teď eh, začínáte svůj přístup realizovat, takže my samozřejmě se těšíme na konkrétní informace a bez dalšího vám předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já jsem velice rád, že tady dnes mohu vystoupit a představit vám eh, výroční zprávu ECB o dohledových aktivitách za rok 2018. Je to poprvé, kdy formálně vystupuji v parlamentu jako předseda dozorčí rady ECB a je to také vlastně naposledy v tomto mandátu, takže nejprve několik eh, osobních dojmů, jestli je dovolíte v mé nové roli. A pak se soustředím na to, z čeho jsme se poučili od vzniku bankovní unie před pěti lety. Zaměřím se na dvě oblasti, kde jsme se hodně poučili z minulosti. Půjde jednak o rámec pro řízení krizí a boj s praním peněz v bankovní unii. A na závěr bych se podíval trochu do budoucna, pokud jde o dohledové eh, priority v rámci mechanismu SSM pro rok 2019 a také pokud jde o naše přípravy na Brexit. Takže když jsem začal pracovat v ECB, veliký dojem na mě udělala veliká kvalifikovanost všech eh, pracovníků, kvalita jejich eh, analýz. Je tam obrovské množství práce, které ovšem je, která je zvládána v přísných eh, termínech navzdory velice komplikovanému právnímu rámci, který v řadě oblastí ještě vyžaduje i uplatňování vnitrostátních pravidel. Když to vnímáte zvenku, tak to možná není až tak viditelné. Já jsem to také tak nevnímal, dokud jsem se do toho sám nepohroužil. Takže Teď se dostáváme do trochu zralejší fáze eh, celého toho systému, takže už jsme schopni trochu eh, více posoudit souhru mezi evropským rámcem a vnitrostátními příslušnými eh, orgány. Určitě tedy máme z čeho vycházet do budoucna, ze zkušeností z těch minulých pěti let. Od té doby, kdy eh, vznikl bankovní dohled ECB v roce 2014, jsme udělali veliký pokrok, pokud jde o kvalitu a důslednost bankovního dohledu v eurozóně. Například jsme zavedli harmonizovaný proces přeskumu a hodnocení dohledu SREP, který umožňuje posuzovat všechny dohledové orgány a také jsme harmonizovali provádění více než 130 obcí a národních výjimek, které jsme udělili příslušným orgánům. Také jsme spustili velice ambiciozní přeskum interních modelů, kde cílem je zajistit, aby kapitálové požadavky na, na banky byly skutečně přiměřené a konzistentní napříč eurozónou. Trim nám pomohl uh, nastavit eh, jedno z, um, harmonizované uh, posuzování regulačních uh, požadavků. Samozřejmě ještě některé mm, eh, věci je potřeba doladit, eh, ale nyní žádáme eh, instituce, aby řešily případné nedostatky. A v neposlední řadě jsme vypracovali komplexní dohledový rámec pro špatné úvěry, který se stává ze tří prvků a ty přímo buď to řeší ty špatné úvěry, anebo se zaměřují na prevenci jejich vzniku do budoucna. Vydáváme pokyny pro banky, pokud jde o řízení a snižování špatných úvěrů. Vytvořili jsme rámec, jak řešit zásobu špatných úvěrů eh, v rámci dohledového dialogu. Sem eh, spadá vlastní posouzení strategie bank, jak snižovat špatné úvěry a Eh, také vytváření přiměřených rezerv na eh, už minulé špatné úvěry. A snažíme se, aby se ve všech eh, bankách zaváděly dobré postupy vytváření rezerv pro špatné úvěry. Díky tomu se snížil objem z 1 bilionu na 628 miliard v roce 2018, pokud jde o objem špatných úvěrů. Bohužel ta míra zůstává stále ještě dosti vysoká, alespoň v některých bankách a regionech. Takže v prvních pěti letech evropského bankovního dohledu jsme, myslím, zvýšili odolnost bank. Pokud jde o poměr CET1, tak ten na konci roku 2014 byl 11,3% a vzrostl na 14,1% v roce 2018 díky nárůstu jak kapitálu, eh, kmenového kapitálu TIR 1, tak i díky snížení rizikově vážených eh, aktiv. Takže eh, jsou teď, myslím, z hlediska likvidity banky stabilnější. Také jsme eh, všem zjistili, že nám chybí eh, opravdu integrovaný evropský bankovní trh, eh, takže budeme usilovat o to, aby se přetvořila bankovní unie do skutečně jednotného integrovaného mm, prostoru, který je schopen vstřebávat běžné otřesy. To znamená především, že se musíme spolehat více na nařízení spíše než směrnice. Také je potřeba dokončit architekturu bankovní unie a vytvořit provozní společnou pojistku pro jednotný eh, fond řešení problému SRF. Všem vytvoření funkční, funkční bankovní eh, unie eh, to neznamená jenom posílit dohled, ale také schopnost bank řešit krize, když k ním dojde. Proto bankovní dohled ECB má rámec pro řízení krizí, je to takzvaný mm, nouzový akční plán, který umožňuje efektivně řešit situaci, když se finanční situace banky zhorší. Tento rámec stanoví dobře definované procesy eskalace, které se stávají z několika fází. V každé fázi eh, se podniknou konkrétní kroky, abychom řádně reagovali na vzniklou situaci. Například pokud jde o likviditu, tak tu monitorujeme v průběhu pravidelných posouzení Eh, situace eh, toků likvidity. Já bych tady chtěl ještě zmínit eh, to, že bankovní dohled ECB, také Rada SRB velice úzce spolupracují, v podstatě každý den. A přeskum ECB, SRB a jejich memoranda, ten přeskum byl dokončen v roce 2018, je teď publikován na webových stránkách obou institucí v rámci transparentnosti. Také bych chtěl zmínit, že rámec pro řešení krizí ještě není úplně hotový. Z hlediska regulačního je potřeba ještě udělat určité zlepšení v té úvodní fázi, aby se eh, opatření dobře uplatňovala. Je tady určitý překryv mezi dohledovými opatřeními a opatřeními včasné intervence a to je potřeba odstranit, aby tady měla ECB jasný právní mandát a odstranila se přetrvávající eh, právní nejistota související s vnitrostátními prováděcími předpisy. Také bych chtěl říci, že jsme vypracovali eh, rámec eh, řízení také proto, abychom uspokojili rozhodnutí soudního dvora z této oblasti. Teď bych přešel k praní peněz. Pokud je tady nějaká klíčová nebo klíčové poučení z roku 2018, tak je to to, že evropský rámec pro boj s praním špinavých peněz se musí zlepšit. ECB samozřejmě není orgánem pro eh, boj s praním peněz, ale chceme se poučit eh, z minulých eh, skandálů a posílit své schopnosti bojovat s praním peněz nastavit tedy řádná posuzování, mechanizmy řízení a interních kontrol. Nedávno jsme uzavřeli dohodu s národními dohledovými orgány v Euro, Evropském hospodářském prostoru, prostoru, abychom zajistili dodržování pravidel, pokud jde o praní peněz a boj s financováním terorismu. Například jsme tím přispěli ke snažší vyměně informací. Jak už odhlásil i můj předchůdce v loňském roce, vytvořili jsme koordinátora pro praní peněz, aby se snáze vyměňovaly informace mezi ECB a vnitrostátními orgány, které za praní peněz eh, zodpovídají a také tak lépe můžeme koordinovat práci společných dohledových eh, týmů, pokud jde o dohled nad oblastí praní peněz. ECB má samozřejmě omezené pravomoci v, praní, eh, v boji s praním peněz, ale byl bychom rádi, aby se současný evropský rámec této oblasti posílil. Nyní eh, aktuálně k dohledovým prioritám pro rok 2019. Tak pokud jde o úvěrové riziko, tak bankovní dohled ECB chce podporovat snižování eh, objemu špatných úvěrů. Pak eh, budeme posuzovat také odpisy úvěrů bank tak, abychom se vyhnuli tomu, že banky na sebe berou nadměrné riziko kvalita expozic například v komerčních realitách nebo rezidenčních realitách, to budeme velice pečlivě sledovat. Druhá věc, pokud jde o řízení rizika, už jsem zmínil ten přeskum TRIM, v tom budeme pokračovat. Um, my budeme také eh, usilovat o zlepšení v interních procesech bank, pokud jde o přiměřenost kapitálu a likvidity. To jsou ty procesy ICAP a ILAP. Um, pokud jde o zátěžové testy, v těch budeme také pokračovat, abychom zjistili jejich odolnost vůči mm, otřesům v oblasti likvidity nebo odolnost proti kyberrizikům. A pokud jde o další práce v roce 2019, chceme také posuzovat obchodní rizika a oceňování aktiv a připravovat se na Brexit. A k tomu bych se teď podíval na to bych se teď podíval podrobněji. My už se tomu věnujeme dva roky a připravujeme se samozřejmě na další kroky. V současné situaci se zdá, že ještě stále je možné, že mm, dojde k tvrdému Brexitu. Takže z hlediska dohledového jsme pracovali na tom, abychom se připravili, abychom e, maximálně přinutili k přípravě také banky. Posoudili jsme například žádosti o řadu licencí od bank, které e, se chtějí relokovat do e, eurozóny. Také jsme udělali povolení všem bankám, které si požádali včas eh, a podali si návrhy, které odpovídaly našim požadavkům. Bylo i několik málo pozdních žádostí, které jsme nějakým způsobem vyřešili. Také jsme řešili nouzový plán pro Brexit v rámci eurozóny. Záleží na tom, jak každá banka je závislá na své britské mm, pobočce, takže podle toho se eh, to musí organizačně řešit. Celkově tedy jsou tady banky, které se chtěly relokovat do eh, eurozóny a zase obráceně a myslím, že ty banky jsou v zásadě velice dobře připravené. V rámci strategie dohledu také spolupracujeme s britskými orgány na tom, abychom eh, nastavili nějaký rámec spolupráce po Brexitu. EBA úspěšně skoordinovala přípravu určité modelové spolupráce na základě vzá, eh, memoranda o vzájemném porozumění. Kromě tohoto memoranda, kde se řeší věci jako výměna informací nebo reciproční zacházení s přeshraničními bankovními skupinami, také ECB eh, e a PRA se dohodly na oddělení odpovědností eh, v oblasti dohledu nad pobočkami. Také jsme udělali interní přípravy v rámci ECB, začali jsme s procesem eh, přejímání přímého dohledu eh, nad eh, institucemi v důsledku Brexitu. Nabrali jsme i některé mm, velice kompetentní nové pracovníky a pečlivě moritujeme to, zda banky provádějí případné nouzové plány, kdyby byly potřeba. A na závěr chci říci, že Těch pět prvních let bankovního dohledu, myslím, nastavilo rovná pravidla pro banky, posílilo celý bankovní sektor, ale samozřejmě práce není u konce. Zejména se mu, musíme poučit eh, z minulé krize, a odolat pokušení zmírnit tam pravidla předčasně. Děkuji za to, že jste velice kompetentním a nápomocným kritikem bankovního dohledu ECB a že tlačíte na realizaci projektu Bankovní unie ve prospěch evropských občanů. Těším se na naši další spolupráci. Doufám, že dále náš vzájemný vztah s parlamentem posílíme i po evropských volbách a velice rád teď zodpovím vaše dotazy. Thank you very much. Eh, to Andrea. Děkuji mnohokrát Andreovi Enriovi za velmi zajímavou prezentaci, která byla obšírná, obsahovala řadu témat. Já budu mít pár otázek, ale začněme s prvním vystupujícím Markusem Tabrem. Děkuji mnohokrát, je hezké vidět vás tady ve vaší nové funkci. Musím říci, že bych býval byl rád, kdybych v té funkci viděl ženu, no ale nakonec vždycky rozhodují většiny. Eh, dvě krátké otázky, už jste o tom hovořil, boj proti praní špinavých peněz. Vaše předchůdkyně nám oznámila, že bude zřízen Anti-Money Laundering Office, čili příslušný úřad pro boj proti praní špinavých peněz. Mohl byste nám říci něco podrobnějšího o tom, co se tam děje, protože vidíme, že váš bývalý úřad byl také, by, by měl být vybaven podobným úřadem a vidíme, že některé prominentní případy jako Litevsk, Lotyšská banka eh, byla v šetření a co tady chcete udělat? A potom nedávno jste v jednom interview hovořil o vysokých částkách v bilancích mnohých bank a rád bych od vás slyšel, co jako dozor chcete dělat v této oblasti, abyste se věnovali tomuto problému. Děkuji vám. Děkuji za vaši otázku. Nejprve tedy ke koordinačním úřadu pro boj s praním špinavých peněz. Už jsme ho založili, přijímáme lidi, máme určené odpovědnosti v rámci dohledové struktury centrální banky, začínáme s náborem zaměstnanců. Krátce ještě k roli, kterou sehráváme v dohledu boje praní, nad špinavý, eh, praní špinavých peněz. My nejsme tedy dohledovým orgánem, to ovšem neznamená, že to není součástí naší obezřetnostní kontroly. Jak jsem říkal v úvodním projevu, existují různé oblasti, ve kterých můžeme užitečně přispět svou prací. Za prvé, jsme, jsme schopni během kontrol identifikovat problémy a je důležité, abychom už teď měli k dispozici rámec a v podstatě v lednu jsme podepsali předběžnou dohodu se všemi příslušnými orgány, na základě kterého se vytvoří kanály, prostřednictvím kterých ty informace budou moci jít přímo k orgánům zodpovědným za boj s praním špinavých peněz. Dále jsme také zodpovědní za vydávání povolení všem bankám a pochopitelně budeme muset být velmi přísným dozorcem, tak abychom zajistili, že se do evropského bankovnictví nedostanou, nedostane zločin. Další část dohledu se týká vnitřních kontrol a řízení bank. V podstatě každá banka, která měla zásadní problémy s praním špinavých peněz, se nakonec ukázalo, měla také základní, pochyb, základní nedostatky v oblasti řízení a vnitřní kontroly. Takže to je pro nás důležité východisko. Tedy posilování spolupráce s orgány příslušnými pro boj s praní špinavých peněz, větší pozornost věnovaná eh, této otázce během běžných obezřetnostních kontrol. To jsou tedy dvě oblasti, kterým se věnujeme. Co se týče státních obligací v evropských bankách, Jak jste říkal, a já jsem to konec konců říkal taky, vznikly určité obavy, že některé banky mají v této oblasti příliš vysoké expozice. Některé banky dokonce tam měly desetinásobek oproti kapitálu hladiny 1. Kdyby se to potom přepočítalo na skutečné tržní ceny, některé se konec konců používají v podstatě pouze jako buffery, které mají vstoupit do hry v případě šoku s likviditou. A je tedy jasné, že pokud by k tomu došlo, tak potom z kapitálu jejich nezbyde nic. Takže přílišné soustředění na tyto státní obligace je problém který bychom také mohli studovat i během běžného obezřetnostního dohledu. No, dívat se na to, to je sice hezké, ale konkrétně s tím uděláte co? Pokud máte za to, že ta banka se příliš soustředuje na určitou oblast, tak ji požádáte, aby to změnila. A upřímně řečeno, možná si vzpomínáte, že v roce 2011, kdy jsem byl v EBě a vznikl tam problém, evropských bank s přílišným soustředěním na investování do státního dluhu, tak my jsme říkali, že musí mít v pilíři dvě rezervu, která bude kompenzovat za toto příliš vysoké riziko. Takže v minulosti jsme to řešili takto. Dobrá, Pervonš tady není. Vy jste hovořil o řadě oblastí, abych se rád soustředil na tři. Za prvé velmi stručně. Připomenul jste rámec, kterým chcete řešit nesplácené úvěry. Že tady jsou tam vodítka, že tam jsou nové rámce a také určité pokyny pro budoucnost. Mám k tomu dvě otázky, respektive jednu. Co se týče výšky těchto nesplácených úvěrů, tak vy jste zcela správně řekl, že to je součástí dohledového dialogu a očekávání dohledových orgánů od konkrétních bank. My očekáváme, že to, co bylo rozhodnuto v červenci, tedy že proběhne dialog, tak skutečně se uskuteční, že tedy bude probíhat dialog a že dohledové orgány se budou nastavovat určitá očekávání pro specifické banky. Vy jste mě to potvrdil. Druhá otázka možná bude trochu složitější. Dojednali jsme pilíř 1 a obezřetnostní pojistku pro budoucí nesplácené úvěry. Takže teď je tady určitý rozdíl mezi očekáváním dohledového orgánu a pojistkou pilíře 1. Takový rozdíl tam panovat může, být, může mezi pilířem 1 a pilíře 2. Ale jedna věc je něco doplňovat k tomu, na druhou, a druhá věc je mít úplně jiné sady požadavků a harmonogramů. A zajímalo by mne, jak toto chcete řešit. A potom další otázka se týká velmi důležitého rozsudku včerejšího Evropského soudního dvora, tento parlament konec konců vždycky chtěl totež. A to, že bychom měli mít podle článku 11 odstavce 3 a směrnice, kde jsme tedy měli různé postoje k tomu, ale generální ředitelství pro hospodářskou soutěž mělo za to, že by se v případě pojištění vkladu jednalo o státní podporu. V zemi, kterou znám nejlépe, už v této oblasti byly veliké problémy. V tuto chvíli je to zásadně kontroverzní téma a vzpomínám se velmi dobře, že pan Kochman mi říkal, že komise říkala, že ať chce parlament co chce, tak oni se musí držet rozhodnutí soudu. Zajímalo by mě tedy, co si myslíte, že je potřeba udělat, abychom zlepšili společný rámec pro řešení problému bank a ošetřili také situaci menších eh, ústavů, které nespadají do rezolučního rámce? Děkuji. Co se týče rámce nesplácených úvěrů, tak chci jenom potvrdit, že si správně vysvětlujete ty pokyny, které jsme vydali k aktivům, které byly zděděny z minulosti. Je to součást dohledového dialogu. Poslali jsme dopisy bankách, ve kterých jsme naznačili harmonogram těchto dialogů. Dialog už začal, bude také součástí procesu SREP v letošním roce a banky pochopitelně mohou spochybnit ta doporučení, která my vydáváme v souvislosti s konkrétními součástmi jejich portfolia. Následovat bude diskuse a po té diskusi my sdělíme dohledované bance, co od ní očekáváme a doufáme, že ta dohleda, dohledovaná banka tak učiní. Co se týče adenda, tak pochopitelně harmonogram a různé zacílení v různých fázích, to je eh, legitimní téma. Spoluzákonodárci nastavili systém tak, že začneme u půjček, které pocházejí z června tohoto roku, takže pořád se to nebude týkat určitých úvěrů, a budeme k tomu později muset vydat určitá očekávání a požadavky. Chci jenom říci, že tento rámec byl dosti roztroušený. Otázka je, jak zařídit přechod z první části do druhé, o kterých jste hovořilo. Máme zde požadavky pilíře 1, které zůstanou tak, jako teď jsou, byť pochopitelně v některých případech dohledový orgán bude moci požadovat a, pojistky na trámec úrovně 2. Teď, co se týče rozhodnutí soudního dvora, tak se přiznám, že jsme si ještě podrobně neprodiskutovali. Nicméně, probrali jsme to včera velmi stručně na dozorčí radě. Je nám z toho jasné, že zde, vznik, že zde vznikají nové cesty řešení krize. Když se díváme na první roky provádění nového rámce pro řešení krizí, tak zhledáváme, že především co se týče administrativních ingerenčních a likvidačních nástrojů, které máme k dispozici, takže ty jsou použitelné v případech, kdy se na to nevztahuje jednotná rezoluční rada. A že v těchto případech stále ještě existuje nesladěná praxe. Tedy, že potenciální role DGS tady skutečně existuje. A preventivní řešení bank, které se dostáv, problému bank, které se dostávají do potíží, je určitě nová důležitá věc. Děkuji a také děkuji mnohokrát za to, co jste říkal o tom adendu. Pokud se ECOFIN rozhodne pro opatření pilíře 1, tedy legislativní řešení, tak my přijmeme své opatření. Takže to bylo jasně řečeno, že v určité fázi k tomu dojde. Teď další, nevidím tady EKR, takže Alde, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vítejte v této nové roli. Velice se těším na další spolupráci, tak jako tomu bylo dobře v minulosti. Mám teď několik velice přesných a rychlých otázek, takže za prvé, v minulosti jste vždy zastával transparentnost v pilíři 2. Chtěl jste transparentní výsledky, eh, trval jste také na zveřejnění zátěžových testů ECB, tak jak eh, jste to prosadil v rámci EBA. Takže by mě teď zajímalo, ve své nové roli budete usilovat o to, aby transparentnost ECB a mechanismu SSM byla stejně ambiciozní? Druhá otázka. Přečetli jsme si ve zprávě o SSM, která byla právě zveřejněna, že v té rizikové mapě se nikde neho- nehovoří o eh, pákovém uvěrování, byť loni v listopadu o tom dosti důrazně hovořil Mezinárodní měnový fond. Jaká opatření chcete udělat proti tomuto rostoucímu riziku a proč to vůbec není eh, ve vaší rizikové mapě a výroční eh, zprávě? A pokud jde o špatné úvěry, to je další věc. Děkuji, že jste to zmínil. Jaká opatření zvažujete, aby eh, ty stejné standardy, které jste navrhli, Eh, se neuplatňovaly eh, pouze na banky, které jsou pod přímým dohledem, ale také na menší ústavy, které také mají odpovědnost eh, dodržovat stejnou míru regulačních standardů. A pak ta zpráva ABLB. Ta vyšla Eh, v únoru. ECB ji vydala, ale myslím si, že je v podstatě nepochopitelná, normálnímu člověku nesrozumitelná. Můžete eh, ji publikovat v nějaké přehlednější podobě? Děkuji za tyto dotazy. Eh, je to tedy celá řada různých věcí, na které se ptáte. Pokud jde o druhý pilíř a zátěžové testy, tak to by samozřejmě vyžadovalo určitý čas, abych mohl vysvětlit, jaký mám na to názor, ale pokusím se to tedy maximálně zestručnit. Myslím si, že požadavky v rámci druhého pilíře se musí zveřejnit. Jsou provázány s maximálními částkami, které mohou spouštět nákupy kuponu nebo e, uplatnění konvergenčních nástrojů na kapitál. Jsou to cené informace pro investory a tak by se měly zveřejňovat. Pokud jde o pokyny k druhému pilíři, tak to už je můj osobní názor, který teď je sdělím, ty by se také měly zveřejňovat. My zveřejňujeme, zveřejňujeme poměrně značné množství informací ohledně zátěžových testů v Evropě. O tom víte, jsou to vlastně stovky tisíce datových eh, prvků pro každou banku, zatímco eh, pro každou banku v USA to je 19 informačních eh, bodů vydávají skutečně, ale zase na druhé straně velice eh, cené a důležité informace vzhledem ke kapitálovému očekávání. A to jsou přesně ty informace, které v tuto chvíli my nezveřejňujeme, respektive je nezveřejňujeme harmonizovaným způsobem, protože jedna věc, která eh, je pro mě těžko stravitelná, je to, že v rámci mé jurisdikce v eurozóně jsou v některých státech banky, které zveřejňují vše, to znamená požadavky eh, v pilíři 2 i pokyny v pilíři 2 i informace v různých eh, Eh, dopisech, eh, informace z dopisů, které posíláme bankám, zatímco v jiných členských státech eh, nezveřejňují ani požadavky v rámci pilíři 2. Takže si myslím, že teď je důležité zharmonizovat způsob zveřejňování informací a já bych opravdu byl spíše na té straně těch, kteří chtějí zveřejňovat v pilíři 2 jak požadavky, tak ty pokyny. Byť si uvědomuji, že to je kontroverzní a v té komunitě ehm, dohledové to není úplně eh, dominantní názor, takže nás čekají ještě těžké diskuze. Pokud je o zátěžové testy, ono to s tím souvisí. tuto chvíli se zveřejňování informací eh, týká i zátěžových testů, ale nejsou to přesně ty informace, které se potom promítají do toho procesu eh, SREP. Vy něco zveřejníte z zátěžových testů eh, v červenci a eh, SREP zveřejníte v prosinci a to, jak jsou ty výsledky eh, promítnuty do toho konečného hodnocení, to se může docela lišit. Takže já bych byl velice rád, a už jsem v tomto smyslu vystoupil v Rumunsku loni, kde jsem poprvé přišel s tímto návrhem a tam jsem mluvil o tom, že by bylo dobré, kdybychom měli ty informace k dispozici na konci procesu eh, SREP, aby měl trh k dispozici relevantní eh, informace, aby věděli, jak eh, pohlíží na věc dohledový orgán, jak pohlíží na situaci v bance. Protože to si myslím, že jsou informace relevantní. A je potřeba, aby to fungovalo nejenom u několika málo bank, ale u všech bank. Pokud jde o tom, eh, eh, pákové uvěrování, tak k tomu už jsme v roce 2017 vydali pokyny. Teď eh, monitorujeme provádění těchto pokynů a vidíme, že ten obrázek je takový smíšený. Některé z našich pokynů byly prováděny bankami naprosto mm, vynikajícím způsobem, řádně, dobře se identifikovala ta koncepce pákového uvěrování, správně se monitoruje mm, riziko těchto expozic. Některé z těch pokynů už nejsou implementovány až tak uspokojivě a my to s bankami řešíme, tam, kde je to ten případ. Um, Trochu starosti nám dělá také to, že e, sice ten celkový objem v nedávné době úplně neroste, ale zůstává poměrně e, vysoký, byť není globálně úplně nejvyšší, když si to srovnáme e, celkově, je to zhruba 2,3 bilionů globálně a evropské banky mají expozice zhruba 310 miliard. To jenom, abyste měli představu o těch číslech, ale stále více se začíná spoléhat na vysoce pákové transakce, zejména tam, kde je to více než 50% nebo šestinásobný pákový efekt. A u těchto my to hodně sledujeme. Možná to není v té rizikové mapě, ale to neznamená, že bychom na to nedávali pozor jiným způsobem. Pokud jde o špatné úvěry, tak eh, obecně eh, máme pokyny pro ty důležité instituce a pak máme takzvané společné standardy, což jsou také takové pokyny pro provádění které vydáváme pro méně důležité instituce. A tady se musím přiznat, že nevím, jestli se eh, něco vydávalo pro ty méně eh, významné instituce, to bych vám mohl zjistit později. Pokud jde o ten váš eh, další dotaz, ta naše rozhodnutí, já sám se ptám, proč se některá rozhodnutí publikují třeba až po roce. Opravdu si myslím, že je potřeba zveřejňovat rozhodnutí dříve, tak eh, jak eh, to je i v jiných případech. Někde ovšem proto byly interní eh, důvody. My jsme trochu, pokud jde o konkrétní znění toho rozhodnutí v rukou právní služby, protože pracujeme s důvěrnými informacemi, takže někdy nemůžeme jít eh, cestou úplného zveřejnění všeho, co bychom si přáli zveřejnit. Nyní pan Markovali, ano, děkuji. Jenom tři stručné otázky. Fůze. Zejména mezi tedy pankami. Eh, Možná, že byste něco řík, mohl říci k těm bankám, které mají různé problémy. Máme v Německu Commerzbank, to bylo teď zveřejněno, že to, tam se to také stalo. Možná byste nám mohl obecně říci, eh, jestli tady nejsou velká systémová rizika, eh, když se to týká těch banek too big to fail, příliš velké, aby mohly do úpadku a děkuji vám za vaše úvodní slova. Je mi líto, že jste se nesoustředil na aktiva a likviditu na třetí úrovni a to jsou deriváty. Vidím tady různé nakládání. Eh, myslím si, že bychom se měli dovědět, jestli se v této oblasti ještě dále pracuje a Potom bych měla rád odpověď na poslední otázku, která se týká budoucích porad vaší instituce k zátěžovým testům, protože tady existuje určitá polemika v rámci jednání, která se vedou také se soukromými účastníky. Tady by mohly existovat také konflikty zájmu. Bude se s tím pokračovat do budoucnosti, nebo už se to nestane? On, uh, on, uh, on mergers, let's say, let, me say... K těm uh, fúzím bych chtěla říci, že ECB a její dohled si jako cíl stanoví velice konkrétní úkol v případě fúzí. Pokud nám někdo předloží návrh na fúzi, tak posuzujeme zejména života, schopnost a udržitelnost takového projektu. To znamená, že se soustředíme mm, na silný biznesový plán, na schopnost generovat zisk, na to, zda tam je dobře nastavené řízení, zpráva, schopnost výkonu té zprávy, zda tam je adekvátní kapitál, přiměřeně eh, rizikům toho subjektu a z toho potom vyvozujeme, zda je možné zajistit, že nově vzniklý subjekt by byl schopen naplnit eh, a průběžně naplňovat eh, dohledové požadavky. Takže to je to, na co se primárně soustředíme pokud jde o ty příliš velké instituce k tomu, aby mohly eh, zbankrotovat, tak eh, já myslím, že je tady určitý předsudek eh, týkající se velikosti některých institucí. Globálně za to se tento problém většinou řeší dvěma pojistkami. Jednak, když je banka příliš velká na to, aby mohla zkrachovat příliš komplikovaná, příliš propojená, tak musí internalizovat rizika, která eh, přináší finančnímu odvětví. To znamená, že musí získat další kapitál, další pojistky zapracovat do rozvahy tak, aby se snížila pravděpodobnost eh, úpadku a vzniku škody pro celý zbytek finančního odvětví a ekonomiky. A toto už se eh, ošetřuje v tom globálním rámci pro systémové banky. Druhá věc, to jsou eh, všechny ty eh, opatření, které řešíme ve směrnici o řešení problémů bank. Eh, I když už je banka velká, tak pořád musí být její problémy řešitelné. Banka musí prokázat, že má struktury, které nebudou bránit hladkému procesu řešení problémů v případě krize. To znamená, že to musí být nějaká právní struktura, dobrý plán pro řešení problému, musí tam být dostatečná absorpční eh, kapacita, která zajistí, že banka a její problémy mohou být řešitelné v případě krize. To jsou tedy dvě hlavní pojistky, které třeba vždy kontrolovat, jestli tam jsou, když se posuzuje fúze. A ještě k těm mm, fúzím, ono, vy jste se na to přímo neptal, ale je to relevantní. Někdy se totiž diskutuje o vnitrostátních nebo přeshraničních fúzích, eh, zda dát přednost jedné variantě proti druhé. Ale já si myslím, že eh, tady bychom si žádné cíle neměli nastavovat eh, je třeba si uvědomit, že někdy je výhodnější povolit nitrostátní um, ehm, fúzi, že se lépe vstřebají náklady a povede to k větší účinnosti, ale důležité je, aby tam nebyly překážky pro případné přeshraniční fúze. To znamená, to regulační prostředí musí být nastaveno tak, aby tam nebyla nějaká strukturální překážka pro přeshraniční fúze a to eh, teď eh, řešíme. Eh, snažíme se nastavit takový rámec, který nebude vytvářet eh, překážky a naopak vytvoří pozitivní prostředí pro přeshraniční fúze. Pokud jde o aktiva druhé a třetí úrovně, omlouvám se, že jsem to v úvodním vystoupení neřekl dostatečně jasně. Určitě jsou to naše priority pro rok 2019. Máme tam dokonce konkrétní eh, prioritu posuzování a oceňování eh, aktiv, eh, kdy chceme jít mnohem hlouběji do komplikovaných aktiv, které vedou k problémům s oceňováním. Ne, že by se to předtím vůbec v ECB nedělalo, už tehdy za mého předchůdce se tomu hodně věnovali, probíhaly inspekce přímo v terénu, v bankách, zejména v těch bankách, které jsou eh, více exponovány, eh, pokud jde o tyto komplikované nástroje. A ještě bych eh, pro úplnost řekl, že aktiva druhé a třetí úrovně, to jsou vlastně soubory různých druhů aktiv. Někdy jsou to aktiva nesmírně komplikovaná, často i hodně riziková, hodně likvidní, která mohou být e, z dohledového hlediska e, problematická. Někdy jsou to ale úplně jednoduchoučké e, produkty, které banka nabízí korporátním klientům a pomáhá jim v jejich konkrétních provozních problémech a tam už eh, třeba taková rizika nejsou. Pokud jde o poradce, tak eh, už teď v rozpočtu pro letošní rok máme nárůst eh, personálu. Nevím přesně, kolik lidí je tam plánováno, ale myslím, že to je 40 nových lidí, které letos chceme najmout proto, abychom si interně byli schopni zajistit některé věci, které se týkají zátěžových testů a abychom snížili nebo pokud možno i eliminovali to, že bychom eh, záviseli na externích poradcích. Eh, Danuta. Děkuji, Danuta Hubner, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám krátkou otázku. Během vašeho posledního rozhovoru s Financial Times vám položili otázku na to, jaké vidíte problémy a vy jste právě říkal, že je to koncentrace na uh, skupování státního dluhu. Tak jsem se chtěla zeptat, eh, co si o tom obecně myslíte, jaké vidíte možnosti řešení, tedy že by se omezila třeba ta koncentrace držení nástrojů státního dluhu. A my jsme dneska hovořili o cených papírech, které jsou zajištěné státními obligacemi, tak by mě zajímalo, jestli se můžete k tomu vyjádřit i z tohoto pohledu. Děkuji mnohokrát. Můj přístup k této záležitosti se vyvíjí. Koncentrace investic do státního dluhu bylo velké téma, když jsem začíral v EBI v roku 2011 a opravdu tehdy běžela ještě krize. Jde o to, alespoň já to tak vidím, na základě své zkušenosti, že bychom měli věnovat více pozornosti tomu, jak se tyto expozice zaúčtují. Protože velmi často v bankách existuje praxe, z účetních knih, kde je to zaučtováno za tržní ceny do jiných kategorií, kde jsou v podstatě zaučtovávány za historické ceny. A když se zhorší situace na trhu, tak potom to jaksi není dobré řešení, minimálně z dohledového hlediska. Minimálně ty aktiva, které mají, čili 1,2 krát CET1 by měly mít zaúčtovány v tržních cenách. To by si vyžádalo, že banky toto portfolium a jeho rizikovost budou řešit. A pokud se riziko na trhu zvýší, tak to budou muset řešit svým kapitálem. To je první věc. Druhá věc, přílišné zaměření na nástroje státního dluhu. Já jsem vždy byl proti tomu, abychom stanovovali limity pro to, co můžou investovat do státního dluhu, do nástrojů státního dluhu, protože by to narušilo trh. Na druhou stranu, ale pokud se někdo příliš soustředuje na tyto nástroje, tak by určitě stálo za to to nějak omezit. Například, že bychom stanovili uh, zvýšené kapitálové požadavky. Byl jsem trochu zklamán tím, že myšlenky košu zajiš, eh, zajištěných nebo zabezpečených a státních obligací trochu zkrachovaly v radě. Já si myslím, že budeme potřebovat podobný nástroj, tak aby banky jak si měly skutečně evropský finanční nástroj, který bude považován za bezpečné aktivum. Děkuji, Babet Inter, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se budu ptát německy. Děkuji mnohokrát, děkuji za to, co jste řekl. E, domnívám se, že v tomto legislativním období se nám podařilo už lecos dosáhnout pomocí krizových mechanismů a evropských eh, zajištění, ale vy jste uvedl, že ještě nejsme dostatečně odolní vůči krizi, že musíme jít směrem k nařízením a ne ke směrnicím. Na jakých místech byste teď retrospektivně řekl, že přímé evropské právo by bylo lepší než směrnice, které se musí nejprve implementovat do vnitrostátních předpisů. Na jakých místech by to bylo, když se podíváte zpět a když se podíváte dopředu, kde byste to to rád viděl. A e, jak byste si přál podporu příštího parlamentu v této postoji? Vidím e, v Ekofinu, že eh, co se týče eh, snah jít k budoucí bankovní unii, jsou tady obavy, že by se museli státy zbavit své suverenity, své svrchovanosti a eh, potom se tady už hovořilo o tom tématu národní uvažování, národní šampion a tak dále. Víme, že na to kriticky pohlížíte z vašich zveřejnění v tisku, ale jak v současné době Eh, eh, se díváte na tu možnost sázet na tyto národní šampiony, abych tak řekla? To bych ráda ještě od vás slyšela. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Teď, když jsem ve Frankfurtu, tak se možná naučím lépe německy, ale zatím bych to ještě úplně německy nezvládl. se týče regulace, tak určitě existují oblasti jako třeba fit and proper assessment, kde my, nebo konec konců já, jsem říkal, že začínáme, nebo že máme problém s tím, abychom zavedli skutečnou jednotnou evropskou praxi. Členové představenstev eh, generální ředitelé, ti, kteří rozhodují o riziku, se následně dostávají do té pozice, ve které jsou. EBA se snažila pro tuto oblast nastavit určité pokyny nebo základy harmonizované praxe, ale vnitrostátní orgány se v zásadě nechtěli ubírat tímto směrem, protože jejich vnitrostátní legislativa, kterou byla transponována směrnice, to řešila jinak. Například, jestli třeba máme hodnotit člena představenstva banky dopředu nebo následně, tak to je velký rozdíl. Následně vznikla, vznikla odlišná praxe a velmi často my potom nemáme dostatečně uh, silné legislativní nástroje, které by nám umožnili toto zamítnout. Pak ještě další oblast intervenčních opatření, které zase ve směrnici máme. Máme tady určitý překryv mezi intervenčními a dohledovými opatřeními. Ta dohledová opatření jsou daleko lépe definována, protože je máme třeba uvedeny v nařízení CRR. Jinými slovy, tedy dohledové orgány jsou v daleko lepší situaci a následně více využívají dohledové nástroje nebo nástroje včasné ingerence než ty pozdější, protože je mají prostě lépe zadefinované. A myslím si, že by bylo dobré to podobným způsobem zadefinovat i na ty opatření, která vstupují do hry později. Pak tam ještě řada dalších věcí. Členské státy mají možnost diskrečně rozhodovat na základě dánského kompromisu takzvaného, v rámci první vlny CRD a CRR. A následně zde tedy vzniká velký prostor pro diskreční rozhodování členských států, což komplikuje fungování našeho systému. Já jsem velice rád, že nový balíček jasně rozlišuje makroobezřetnostní opatření od nástrojů pilíře 2. To už samo o sobě je dobrý krok nebo krok správným směrem. Nicméně existuje tady pořád řada oblastí, ve kterých rozhodují členské státy a u kterých si myslím, že bychom měli spíše rozhodovat z úrovně evropské. Já si uvědomuji, že to je velmi kontroverzní téma. Například výjimky z kapitálových požadavků podávaných na vnitrostátní úrovni. To považujeme za jednu z překážek přeshraničního kapita- pohybu kapitálu i v rámci eurozóny. A banky velmi často říkají, že to je jedna z překážek, eh, které stojí v cestě přeshraničním fúzím. Já vím, že to je téma, o kterém jsme diskutovali, ale zatím toto řešení nebylo přijato. To jsou tedy první věci, které mě napadají, ale určitě by bylo více. A co se týče praní špinavých peněz, tak to je oblast, ve které máme směrnici. Nespadá to přímo do mého popisu práce, ale pochopitelně, jak jste viděli, to má dopad i na uh, mé oblasti. Přechod ze směrnice na nařízení si myslím, že by výrazně pomohlo při vytváření skutečně evropského přístupu k, bojem, k boji s praní špinavých peněz. Je to evropský problém, který je potřeba evropsky řešit. Děkuji. Jiné kolegy a kolegyně, kteří by se hlásili do diskuse, nevidím, takže si myslím, že bychom to mohli uzavřít. Byla to velice zajímavá. A přece jenom, prosím, máte otázku, tak prosím. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát. Vítáme vás i ve vaší nové roli. Vím, že v pondělí ve Financial Times jste poskytl velice zajímavé interview o bankovnictví. A vy jste říkal, že nechcete, aby se do toho, aby do toho politika ingerovala. Zabýval jste se tím, jak je možné zajistit trvalou udržitelnost našeho bankovnictví. Slyším, že dvě banky se chtějí sloučit. V tuto chvíli nejsou příliš úspěšné. Jsou to dvě německé banky, asi víte, ke kterým odkazuji. Máte za to, že fúze takovýchto bank povede k tomu, že se úspěšně vyřeší problémy, kterým tyto dvě banky čelí? Radil byste, že do toho vláda vstupovat nemá a když má, tak proč? No víte, já nejsem poradce vlád a určitě bych jim nějak neradil. A možná, že využijí příležitosti a odpovím i na část otázky, kterou jsem opomenul. Já mám pocit, že my jako dohledové orgány máme být zcela neutrální nemáme být ovlivňováni politickými argumenty. Nejsme tady proto, abychom někoho protěžovali, ať už vnitrostátně anebo evropsky. Politizace dohledového systému by naše hodnocení pokroutila. A myslím si, že bychom ani neměli radit bankám. Banky nám prostě předloží své projekty, a my je hodnotíme z dohledového pohledu. Dává to hospodářský smysl, obstojí ta banka, je dostatečně kapitálově vybavena. Dojde tou fúzí ke zásadnímu zlepšení efektivity nebo dostatečnému zlepšení efektivity pro to, aby ten systém byl dlouhodobě životaschopný? schopnost banky vydělat a být zisková a stát se zajímavou investiční příležitostí. To jsou prostě věci, které hodnotíme a na to by se konec konců měly předběžně dívat i banky, než předloží svůj projekt nám. Více k tomu asi říct nemohu. Well, it's great to... Ano, já jsem velice rád, že jste tady tak dlouho v podstatě na takovou soukromou audienci pro nás tři poslance. Takže to je vynikající příležitost a tím pádem bych navázal na to, co řekla Nina Jill. Možná to naformuluju trochu jinak. Nejsem si úplně jistý, jestli, jestli jedna z těch dvou bank je opravdu německá z hlediska struktury vlastníků, ale to už by byla jiná věc. Každopádně, řekněme, to byl takový vtip pro německé publikum, ale eh, podstatnější je, že obě dvě banky, o kterých diskutujeme, mají srovnatelně slabou kapitálovou pozici. Víme teď už z dlouhých zkušeností, které máme, že v první fázi i při úspěšných převzetích nebo fúzích stojí ta fúze nějaký kapitál. Nic vám neviděla. Mm, dobře, možná na efektivitě, ale ta přijde až později a nejprve do toho musíte dát peníze, abyste si vlastně tu fúzi mohli dovolit. Takže eh, z toho pramení moje otázka na vás. Jakou roli jako SSM sehráváte při sledování těchto fúzí? německý dohledový orgán i v případě JST a Deutsche Bank mm, měli jasné mm, příkazy, takže jenom pokud chcete sledovat eh, politickou debatu, zavolejte německému eh, ministru financí a kolegům v SPD, to jsou vaši lidé. mají i vliv nad eh, Bayerfin, takže i ten německý dohled eh, můžeme se ptát, jestli je úplně neutrální a proto je o to důležitější, co dělá SSM, protože vy už jste vlastně evropskou institucí na vyšší úrovni, to znamená, jakou roli se hrajete v procesu eh, té fůze nebo rozhovoru o fúzi vy. Když se podíváte na tu kapitálovou pozici eh, té nově vzniklé banky, což eh, sebou ponese nutně nějaké náklady, jak jsem říkal, a budete kontrolovat, jaké dopady to bude mít potom na kapitálovou pozici eh, nově vzniklé banky. Jaká je tady vaše role? Já mohu plně souhlasit s tím, že tady nemáte mm, přímo hlavní roli, ale máte tady minimálně roli obezřetnostní. Tak jak ji naplníte? Možná se teď budu opakovat, omlouvám se, ale to je přesně ta naše role, že eh, se podíváme na kapitálové plány, podíváme se na biznisový plán, který nám banka předloží, a ověříme, zda ten podnikatelský záměr dává smysl, zda je to možné z hlediska kapitálu, z hlediska likvidity, eh, z hlediska hm, spojených rizik obou dvou subjektů. To znamená, jestli eh, ta nově vzniklá instituce bude odpovídat požadavkům a pro nás eh, bude dlouhodobě, krátkodobě odpovídat kapitálovým požadavkům, takže na toto se soustředíme posuzujeme kapitálovou pozici banky a bank. To jsme dělali ve všech nedávných případech, i v těch, kdy banky měly nějaké problémy a museli provádět restrukturalizaci nebo mm, přicházeli noví kupující, nové nabídky od jiných účastníků trhu. Takže přesně toto děláme. Podíváme se na ta čísla, zjišťujeme, jaká je kapitálová pozice banky, zda je dostatečně bezpečná a silná proto, aby ta banka mohla eh, v dalším období pokračovat a naplňovat požadavky. Kromě toho samozřejmě sledujeme také ziskovost, eh, banky do budoucna, náklady, kterou sebe eh, nese fůze. Některé banky mají eh, náklady versus příjmy mm, skutečně velice mm, eh, napjaté, takže i toto vnímáme v případě fúzí a pak se díváme také na exekuční rizika, protože čím komplikovanější ta fúze je, tak tím vyšší rizika to sebou nese. A i to je oblast, kde chcete mít dostatečnou jistotu, že ten podnikatelský plán nově vzniklého subjektu bude realistický. A dělá vám starost to, že třeba chtějí fúzovat dvě slabé banky a druhá věc, už vás někdy jako instituci kontaktovali při těchto, v těchto relativně v, m, mm, počátečních fázích příprav, nás nemusí nikdo kontaktovat, protože my jsme s bankami v průběžném kontaktu, ale samozřejmě jsme byli vždy informováni o tom, že se začíná o něčem uvažovat nebo rozhodovat, ale teď čekáme, jak se vyjednávání vyvinou, jakým směrem půjdou a zda dospějí k závěru. Takže teď jsme v takové pohotovosti, řekněme, obecně tomu mohu říci, že jako dohledový orgán jsme samozřejmě v, situ- v situaci, kde kdy si přejeme, aby eh, banky byly silné, ale není na nás, abychom se předem vyjadřovali k nějakým návrhům. Je potřeba, aby firmy předložily své návrhy, předložily hm, dohodu, která je biznesově smysluplná, která dokáže přilákat investory, takže my to potom posuzujeme z hlediska dohledového a obezřetnostního. Děkuji, říká pan předseda. Myslím si, že toto bylo skutečně nesmírně zajímavé slyšení, které můžeme tímto uzavřít, jakožto i celé jednání. Děkuji panu Enriovi a příští naše schůze proběhne 1. dubna, začneme ve 3 hodiny odpoledne a to už tedy není žádný vtip, skutečně k tomu dojde. Děkuji, nashledanou.